Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme začít s prvním bodem, který máme na pořadu jednání, tím je přijetí pořadu jednání. Pokud nejsou žádné připomínky, návrh pořadu jednání může být přijat bez změn. A nyní můžeme schválit zápis ze schůze 15. a 16. června. V tomhletom případě je to stejné, pokud nema, nebudete mít žádné připomínky do konce této schůze. Zápis ze schůze 15. a 16. bude považován za schválený. A k bodu 3 mám dlouhé sdělení. Korigendum stanoviska Evropského parlamentu eh, přijaté eh, v prvním čtení 5. července 2016, pokud jde o přijetí nařízení o požadavcích týkajících se plyných a e, plyného znečištění a znečištění částicemi a typ, e, schválení typu e, motorů s vnitřním e, spalováním, pokud jde o nesilniční e, stroje. E, pokud jde o dohodu dosaženou e, k regulat, eh, k nařízení o limitech emisí. Parlament eh, přijal stanovisko v prvním čtení 5. července. Společné právně lingvistické dokončení tohoto nařízení eh, bylo provedeno před plenárním zasedáním, ale obě instituce identifikovaly konkrétní ustanovení článku 63.2 týkající se pozměňovacích návrhů o traktorech. To vyžaduje určitou úpravu stavu, takže eh, eh, byl na, eh, právně lingvistické týmy navrhly úpravu podle 63.2 Protože tak, jak je to teď, by to mohlo vést k tomu, že komise by mohla modifikovat, nebo by měla modifikovat legislativu týkající se traktorů, pokud jde o flexibilitu, a měla by flexibilitu ohledně všech traktorů, nejenom těch úzkých. Takže kolegendum obsahuje část textu opraveného eh, právně lingvistickým týmem ve všech jazycích a podle článku 231.3 eh, gesční výbor proskoumá návrh korigenda a předloží parlamentu, pokud bude e, spokojen e, s tím, jak chyba byla napravena. A to korigendum včera bylo zasláno všem členům Envy a pokud se do konce naší dnešní schůze neobjeví žádné připomínky, tak potom to korigendum bude e, předloženo parlamentu na e, zářijovém plenárním zasedání. Rád bych e, připomněl ještě některé věci týkající se workshopu o akčním plánu Evropské unie týkajícího e, se obchodování s ohroženými druhy zvířat a rostlin. Ten ta, ten workshop se uskuteční dnes od 12.30 do 15 hodin v budově, eh, eh, pardon, v místnosti ASP 3E2. Bude se tlumočit do 20 jazyků a jako vždy bude eh, webstreamován. Bodu 4 Doporučení koordinátorů jsme elektronicky rozeslali. Pokud eh, nejsou žádné připomínky, můžeme ho považovat eh, za schválené. A nyní eh, máme hlasování, máme první hlasování, tím je rozhodnutí Rady o uzavření pařížské dohody přijaté v rámci rámcové umluvy Organizace spojených národů o změně klimatu. Budeme hlasovat elektronicky a zahajuji hlasování. A Peter? Eh, všichni předpokládám jsou pro. Všichni hlasovali, končím hlasování. 47 hlasů pro, 1 proti. Ono, chtěl jsem hlasovat pro, ale eh, nefungovalo to, takže máme jeden hlas pana Zurinda. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Máme návrh eh, hlasování eh, konference OSN o změně klimatu v roce 2016, co COP22 v Marrakeši v Maroku a budeme hlasovat eh, přímo pozměňovací návrh číslo 1, hlasy pro, proti, zdrželi pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 23, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 24, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 27 eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 28 28 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Já bych navrhl, abychom od 29 do 32 hlasovali unblock. Pokud souhlasíte pro, proti, zdrželi se, zamítají se. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 35 pro, proti, zamítá se, schválen, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 38 pro, proti, zdrželi se, schválen, 39 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 42 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 40 pro, proti, zdrželi se, schválen 40 43, rozdělené na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schválen, druhá část pro, proti, zdrželi se, schválena. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schválena. 45 pro, proti, zdrželi se, schválena. 44 pro, proti, zdrželi se, schválen. 46 pro, proti, zdrželi se, schválen, 48 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 50 pro, proti, zdrželi se, schválen, Pozměňovací návrh 49 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 56 pro, proti. Ověříme elektronicky, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 27 pro, 23 proti, schválen. Pozměňovací návrh 59 pro, proti, zdrželi se schválen. 55 hlasy pro. E, omlouvám se, zdá se, že padá, je bezpředmětný. Takže tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 57. Hlasy pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 57. Všichni hlasovali. Končím hlasování 8 pro, eh, proti 23, 20 eh, se zdrželo, zamítá se tedy a nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 63, hlasy pro, proti zdrželi se, zamítá se, 66 hlasy pro, proti zdrželi se, zamítá se, 70 hlasy pro, proti zdrželi se, zamítá se, 65 hlasy pro, proti, drželi se, zamítá se, 68 hlasy pro, proti, drželi se, schválen, 69 hlasy pro, promiňte, ne, 71 hlasy pro, proti, ověříme elektronicky, Hlasujte, prosím, o pozměňovacím návrhu 71. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 eh, pro, 22 pro, eh, pro, 25 proti, 2 se zdrželi, zamítá se tedy. A budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 67, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen. 64a. Asi pro, proti, zdrželi se schválen. 73 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 76 pro, proti, zdrželi se, schválen. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 75 pro, proti, zdrželi se, schválen. Vážení kolegové, musíme se vrátit zpátky, protože jsme přeskočili je pozměňovací návrh 69. 68 byl schválen, takže 69, omlouvám se, Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 69. Hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. Děkuji vám. A nyní 78. Guteland hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 79 pro, proti, drželi se, schválen. 80 pro, proti, drželi se, zamítá se. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 82 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 85 hlasy pro, proti, Drželi se? Schválen. 84 hlasy pro. Proti? Drželi se? Schválen. 83 hlasy pro. Proti? Zdrželi se? Prověříme elektronicky. Všichni hlasovali, prosím. 4 pro, 27 proti, 20 se zdrželo, zamítá se. 88 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Eh, schválen, pardon, 89 pro, proti, zdrželi se, schválen. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 92 pro, proti, zdrželi se, schválen, 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 94 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 95 pro, proti, zdrželi se, schválen, 96 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 97 pro, proti, zdrželi se, schválen, 98 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 99 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 100 pro, ne, ne, ve dvou částech budeme hlasovat. První část pozměňovacího návrhu 100, prosím, pro proti, drželi se, schválena. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. E, e, žádáte elektronické ověření, takže elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítá se. 101, prosím. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 102, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 103, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 104, hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 105 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 107 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 106 pro, proti, zdrželi se, schválen. 108 pro, proti, zdrželi se, schválen. 109 pro, proti, zdrželi se, schválen 110, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 111, stejn, jako 110, stejný výsledek, tedy 113 hlasujeme, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 112, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 114 hlasy pro, proti, zdrželi se schválen, 116 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 115 hlasy pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky, prosím, pozměňovací návrh 115, Hlasovali všichni? Končím hlasování. 20 pro, 14 proti, schválen. 118 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 119 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 124 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 128 pro, proti, zdrželi se schválen. 127 hlasy pro, proti, drželi se, zamítá se. 126 pro, proti, zdrželi se, schválen. 123 pro, proti, zdrželi se, schválen, 125 pro, proti, zdrželi se, schválen, 130 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 131 pro, ne, promiňte, 103, 132 pro, pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 131 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 129 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, 133 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 134 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 135 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 136 pro, proti, zdrželi se, schválen, 139 pro, proti, zdrželi se, schválen, 140 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 137 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 138 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 141 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 143 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 142 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 144 pro, proti, zdrželi se, schválen, 145 pro, proti, zdrželi se schválen, 147 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 148 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 149 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 150 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, A teď budeme hlasovat společně o pozměňovacích návrzích 153 a 157b. Hlasy pro, proti, drželi se schváleny. Sto padesát šest. E, žádost Alde žádá, aby, se hlas, aby bylo dílčí hlasování. První část e, je schválená, druhá část pro proti. Drž, zdrželi se, schválena. Čili obě části jsou schváleny a nyní budeme hlasovat o 161, ne? 158, zase ve dvou částech. 158 první část, hlasy pro, proti, zdrželi se. Ověříme první část eh, pozměňovací návrhu 158 elektronicky, prosím. Všichni hlasovali. 31 pro, 19 proti, schválena. Druhá část, hlasy pro, proti, Drželi se schválena. A nyní budeme hlasovat o 159. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 160 pro, proti, zdrželi se, schválen. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 163 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 165 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 166 hlasy pro, proti, zdrželi se, e, schválen, 167 pro, proti, zdrželi se, schválen, 170 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 171 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 173 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 172 pro, proti, zdrželi se, schválen. 169 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 169. Končím hlasování 25 pro, 26 proti zamítá se. 86 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 100, 175 pro, proti, zdrželi se, schválen. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Chce, chcete ověřit elektronicky, takže elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování 25 pro, 26 proti, zamítá se. Teď budeme hlasovat. Hlas... 176 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 178 dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, schválena, druhá část pro, proti, Eh, zdrželi se, ověříme druhou část elektronicky, pozměňovací návrh 178, druhá část. Hlasovali jste? Končím hlasování 23 pro, 25 proti, zamítá se druhá část. budeme hlasovat o 177. Musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 168. Hlasy pro proti, zdrželi se schválen. A nyní 177 pro, proti, zdrželi se schválen. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 180 pro, proti, zdrželi se, schválen. 181. Sto osmdesát chcete ověřit, takže tedy. Všichni hlasovali. Končím hlasování 21 pro, 30 proti, zamítá se. 181 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 182 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen, 184, ne, promiňte, 183 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. A nyní budeme hlasovat amblok o pozměňovacích návrzích 185, 187, 188, 189, 117, 190, 191, 193, 121, 194, 195, 196, 197, 198 a 199. Hlasy pro, proti, zdrželi se schváleny. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 192, 120 ve dvou částech. První část pro proti zdrželi se eh, schválena, druhá část pro proti zdrželi se schválena a třetí část pro proti zdrželi se schválena. A nyní 122 ve třech částech zase. Eh, první část prosím pro, proti, zdrželi se schválena druhá část. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A třetí část, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 200, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 201 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 202 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen. 7 pro, proti, zdrželi se. Ověříme e, elektronicky pozměňovací návrh číslo 7. Hlasovali všichni, končím hlasování, 15 pro, 19 proti, zamítá se. Pozměňovací návrh 37, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 8 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 9 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, deset pro, proti, zdrželi se, zamítá se, šestnáct stala si pro, proti, zdrželi se, zamítá se, patnáct pro, proti, zdrželi se, zamítá se, čtrnáct pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 13 pro, proti, zdrželi se, schválen, 12 ve dvou částech, první část, pro, proti, zdrželi se, schválena, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 17, hlasy pro, proti, zdrželi se schválen 18 hlasy pro, proti, zdrželi se, schválen 19 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 20 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky, Všichni hlasovali. Končím tedy hlasování. 21 pro, 30 proti, zamítá se. Dvě. Úvodní ustanovení pro, proti, e, zdrželi se, zamítá se. Tři pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. Všichni hlasovali končí 21 pro, 30 proti, zamítá, 31 proti, 30 proti zamítá se 4, pro, proti, zdrželi se schválen 5 pro, proti, zdrželi se schválen 6 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A nyní mm, přijde konečné hlasování. Pan Totos Myslím, že jsme opomenuli pozměňovací návrh 161, protože pokud 157a by byl přijat, tak by padal, ale to nebyl ten, ale nestalo se to, takže myslím, že bychom o něm měli hlasovat před konečným hlasováním. Děkuji vám. Prověříme to? Okay, we have to vote. Musíme hlasovat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 161 hlasy pro. Eh, moment, musíme to prověřit. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Je schválen. A nyní tedy konečné hlasování, konečné hlasování. Elektronicky prosím zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. E, návrh schválen. Last voting list bella serata. Andiamo adesso a votare. Eh... Teď přejdeme k dalšímu hlasování. To je zpráva Zorinho, strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Budeme hlasovat o kompromisu 1. kde je pro? Kompromis 1. Proti zdrželi přijato. Návrh 5 pro. Proti. Drželi. Věříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi přijato. 7 pro proti, zdrželi přijato. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 16, pro, proti, zdrželi zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi, přijato. 18 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Promesso 3, chi a favore, Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 22. Část 2. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 29 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi přijato. 34 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi, přijato. 41 pro, proti, zdrželi, přijato. 44 pro, proti, zdrželi, přijato. 45 pro, proti, drželi zamítnuto. 58 pro, proti, drželi přijato. 46 pro, proti, drželi přijato. Kompromis 6 pro, proti, drželi přijato. 47, druhá část, pro, proti, přijato. 48, část 2, pro, proti, žili, přijato. Nyní kompromis 7 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 59 pro, proti, drželi, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi, přijato. 55, část 2 pro, proti, zdrželi, přijato. 56 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o Eh, v konečném hlasování. Otevírám hlasování Končím hlasování. Přijato. peněz. Nyní požádám kolegy, kteří chtějí opustit místnost, aby opustili bez hluku. A můžeme přejít k dalšímu bodu našeho pořadu, a to je schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systému konstrukčních částí z samostatných technických celků určených pro tato vozidla. Dear colleagues who want to leave the room. Prosím, kdo chcete opustit místnost, tak to prosím udělejte rychle. and uh, we start immediately giving the floor. Přejdeme okamžitě tím, že předáme slovo zpravodaji panu Fielnerovi. Thank you very much, Mr. President. Uh, and here we go. Uh, the last fall, almost a year ago, uh, Vážení kolegové, před rokem Dieselgate upozornilo na náš systém schvalování a nedostatečný dohled. Dieselgate ale nebyl první takový skandál. My jsme slyšeli mnoho případů už předtím, kdy členské státy nejednaly eh, v případě nedodržování eh, typového schvalování. Ta eh, podvodná zařízení byla v EU, nebyla v USA, což je všem ostudná připomínka toho, že musím aktualizovat náš systém dohledu nad trhem velmi, a že to musím brát velmi vážně. Proto vítám návrh komise, který schvaluji téměř plně, ale mám několik doplnění a zlepšení, které by byly vhodné, pokud by se na ně měl tady tento výbor zaměřit. Než ale začnu, zajdu do detailů, tak chci něco říci obecně o prioritách, které jsem měl při eh, zpracování té zprávy. Často jsme měli podobné skandály a žádali jsme tedy um, lepší regulaci, větší požadavky, aniž bychom se zaměřovali na tom, co tedy může um, skutečně dosáhnout nějakou změnu, což je, jsou jasnější pravidla dohled nad trhem. Tak, lepší kontrola, to je skutečně to, co je nejdůležitější. Proto jsem se snažil eh, eliminovat možnosti podvadů, zajistit jednotnější aplikaci regulací EU a také se vyhýbat zbytečné byrokracii při zajištění eh, robustního systému, který bude odolný vůči pokusům nějak to obcházet a podvádět. Eh, máme eh, víceméně šest hlavních návrhů. To jsou to velice technické, složité oblasti, ale já se zaměřím na všech šest hlavních návrhů. První jsou jasné mm, požadavky na dozor na trhu, posílit roli komisy, aby mohla začít jednat, pokud nějaký členský stát nebude plnit své povinnosti, takže komise by mohla převzít aktivní roli v dohledu nad trhem, pokud členské státy neudělají to, co mají. To je moje první oblast. Další periodické audity. Každých pět let všechny typové schvalování se budou auditovat každých pět let, ty už udělené. Což zajistí, že aby průmysl do, dodržoval ty typové schválení, ale také zajistí jednotnější aplikaci ve všech členských zemích. Já chci um, tyto audity, aby to dělali různé orgány typu, scho, ehm, typového schvalování, jiné než ty, co vydávali tento první povolení. Pokud máte nějaký problém, najde, vkud najdete něco, co, co mm, kdy výrobce kdy nerespektoval to typové schválení, které dostal, tak orgán, který, udělal, který vydal toto schválení, by měl přijmout nápravná opatření, takže se chci trošičku posunout od toho návrhu komise na časově omezená schválení. To mně se nelíbí, protože časově omezené typové schválení eh, by mohlo vlastně rozhodovat o životoschopnosti, životoschopnosti eh, vozidla. By rozhodovalo, jak dlouho by mělo tedy fungovat nebo mít mm, mm, provozováno to vozidlo. Myslím, že je lepší zavést ty periodické audity, protože to tím se zaměříme na eh, to, aby ty orgány dělaly svoji práci dobře. Třetí oblast je vyjasnit povinnosti členských států a komise kdy musí přijmout kroky v případě nekonformity, zajistit, aby se něco stalo, protože i když jsme v situaci, kdy, kdy není konformita, tak eh, členský stát vlastně nic nedělá v této věci. Za čtvrté, k, financ, k financování mýho dozoru, který, což je třeba přizpůsobit měnícím se podmínkám. Některé členské státy dávají málo typových schválení a mm, svazují to financování, typového schvalování s financováním eh, tržního eh, dozoru na trhu. Protože to je nebezpečné. A to je nebezpečné, že tam hrozí, že nebude dost peněz na eh, dozor na trhu. Když nebude dostatek typových schválení, nebudete moci financovat dozor na trhu. Proto se snažím eh, najít lepší možnosti pro členské státy, aby eh, měli tedy lepší systém financování zemtru. Za páté komise navrhala peer review orgánu pro typová schvalování. To je dobré, je to správná cesta, ale je důležité zajistit, aby se z toho nestalo obrovské administrativní břemeno, protože některé členské státy nejsou tak velké. Moc lidí tam nepracuje. A ta peer review každý druhý rok, to je příliš. Pokud budou ty peer review, tak by to mělo být každých pět let. Ale pro zajištění robustního systému si myslím, že současně by bylo dobré dát komisi pravomoci dělat ty peer reviews častěji, pokud to budou považovat za potřebné, pokud budou vidět nějaké problémy v fungování těch orgánů. V neposlední řadě technické služby musí být schopny konkurovat cenově což by nebylo možné podle návrhu komise. Proto chci se zaměřit na funkčnější systém, kde, moho, kde možné eh, konkurovat, kde nestanovíme ty poplatky tak, jak to dělá komise, protože eh, konkurence mezi těmi technickými službami je ve prospěch všech. To je mých šest tedy hlavních návrhů. Také Mm, tam jsou nějaké eh, otázky ohledně eh, vozidel konce, na konci životnosti. Ehm, eh, že, nebo výběhová vozidla, že ehm, budou mus, muset vlastně ehm, se z toho vzít, co, co by chtěl, aniž by za to platili. Současně Národní akredita by měla umožnit monitoring technických služeb, jako tomu je mnoha členských zemí už dnes. Nemyslím si, že to je um, tady nějaký záměr to zastavit. Národní kritiční orgány jsou, mají důvěru ve všech členských státech, proto by bylo ehm, důležité zachovat jejich možnost, aby Ehm, no, si prostě monitorovali a fungovali dál. Takže to jsou ty tři technické věci té zprávě. Já bych rád vyslechl stanovisko kolegu a těším se na spolupráci se všemi frakcemi, na ehm, práci na zlepšení toho dohledu nad typovým schvalováním, protože ta práce, kterou tady děláme, je možná ještě důležitá nebo stejně tak důležitá jako to, co dělají ve zvláštním výboru, kde posuzují to, co se vlastně stalo. Protože cokoliv se stalo, Dieselgate, tak nejdůležitější je, abychom měli robustní systém, který zajistí, že už se to nebude opakovat. A to děláme my právě touto zprávou. Děkuji. Thank you very much. And now we can start with uh, Miss Dalli. Pani Dalli. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu zpravodajovi za eh, jeho stanovisko k tomu. To tématu eh, zde eh, projednáváme téma v době, kdy eh, Evropská unie je zažená skandálem, který eh, má dopad na spotřebitele i na odvětví samotné, i na instituce a jejich pozici vůči eh, legislativě. Takže je to velice citlivá otázka. Jsem ráda, že komise přišla s tímto návrhem včas. Ehm, takže začněme eh, u těch pozitivních otázek, protože si myslíme, že eh, tento eh, rámec správně poukazuje na řadu slabostí stávajícího systému, o kterých často hovoříme, o kterých tento parlament často zaměří, hovoří zejména na vyšetřovací výboru, který byl zaměřen na emise vozidel, nebo je zaměřen na emise vozidel a parlament ho zřídil. Takže opravdu v této legislativě se zavádějí ustanovení, eh, která mají zajistit nezávislost i kontrolu kvality práce eh, testovacích služeb. My si myslíme, že eh, se zde ale neřeší všechny obavy, které vyplývají z nedávného skandálu v automobilovém sektoru a nevede tedy k obnově důvěry spotřebitelů, eh, nastolení rovných podmínek a zvýšení eh, tedy, nebo nastavení eh, bezpečnostní legislativy ve prospěch zdravých spotřebitelů. Proto SAD bude předkládat řadu návrhů, které budou zejména zdůrazňovat za prvé potřebu rozšířené evropské dohledu nad všemi národními regulátory. Myslíme si, že homologační orgány a jejich výkony by měly být pravidelně auditovány eh, na nově eh, eh, vytvořeném fóru pro vytvoření, vyměnu informací a vynucování předpisů. A, a chceme, aby ty výkony byly aktuální a pravidelné, budeme eh, navrhovat eh, ty kontroly jednou za tři roky, protože si myslíme, že eh, pokud dojde k porušování pravidel, se včas napraví situace a nebude to trvat dlouho, aniž by se řádně řešila. Myslíme si, že návrh komise neklade řádné požadavky, řádně přísné požadavky na národní orgány a komise se zavádí eh, eh, vlastně eh, taková mm, bezmocná vzájemná hodnocení. Proto navrhujeme audit a proto navrhujeme změnu mm, fora na výměnu informací na fórum na výměnu informací a vzájemné hodnocení. Potom tady máme eh, základ těch klamacích zařízení. Tím, eh, mm, nebo to lze, toho lze eh, dosáhnout tím, že se po výrobcích budou požadovat podrobné specifikace jakýchkoliv emisních strategií. Dále chceme eh, vidět jasné eh, rozdělení odpovědnosti. Myslíme si, že homologační orgány by neměly eh, vykonávat jakoukoliv činnost zkušeben a interní zkušebny by neměly provádět kontroly v dodržování předpisů, pokud jde o emise. Dále chceme vidět posílení eh, eh, spotřebitelů a nestátních organizací a potom chceme eh, financování, zvýšení financování mm, a, a také zavedení systému pro a, a příslušné a, ukládání pokut. Celkově náš návrh má a, za cíl zavést větší evropský dohled této oblasti, eh, větší disciplínu, eh, chceme koordinační a sledovací režim a naším cílem je dál eh, zvýšit efektivitu prevence nedodržování a také zajistit kvalitu. To jsou ty hlavní otázky, které bude SAD navrhovat. Je jsou tam samozřejmě celé, celá řada dalších věcí, které taky budeme navrhovat, ale tyhle jsou pro SAD důležité a mm, budeme je předkládat tady v této výměně názoru a těšíme se na spolupráci se spravodajem a s ostatními stínovými zpravodaj, tak aby opravdu tato legislativa změnila situaci, abychom viděli ta zlepšení, kterých se opravdu chceme dočkat. Děkuji. Děkuji. A teď zazvané pan Eichhout. Děkuji, pane předsedo. Byl no, jsem překvapen, myslel jsem, že další jiné frakce eh, budou také, ale vezmu to rychle. Děkuji panu zpravodaji eh, za eh, návrh. Je to velice důležité. Také pracujeme samozřejmě na vyšetřovacím výboru, ale do budoucna je důležité, abychom tu legislativu změnili. Takže je velice podstatné, aby tento návrh zůstal na stole. Musíme tedy poděkovat komisi za tento návrh. Samozřejmě víme, že Tohle se řeší už léta a zdá se, že ty návrhy by byly, eh, nebo ten závěr by byly, byly, že všechno v pořádku a pak došlo ke skandalu Volkswagen a ukázalo se, že to v EU zase není tak v pořádku. A komise eh, zde eh, řeší otázky, které i nám leží na srdci, takže jsme spokojeni s návrhem komise. Samozřejmě eh, dodáme tam některé eh, věci a je to také v souladu s tím, co říkala Miriam, eh, zejména u dohledu, tak aby se opravdu zajistila jeho nezávislost. Takže k tomu podáme pozměňovací návrhy. Upřímně řečeno, nelíbí se nám ty změny, které navrhuje pan zpravodaj, protože to vidíme jako oslabení návrhu komise. Pokud je něco, co nepotřebujeme, tak je to opravdu oslabit ten návrh zmíním několik věcí, o, o kterých jsem, se zmiňoval i pan zpravodaj. Že tady byla vždycky ta retorika, které jsme se chtěli zbra, e, tedy e, zbavit, administrativní zátěž. To vždycky průmysl říká, aby nebyla žádná regulace, žádné předpisy. Doufám, že všichni si teď uvědomují, že tohle, tahle lobby bychom neměli naslouchat. Bohužel pan eh, Fielner do toho ještě nedo, nedospěl, ale dostaneme se tam. Takže ne, že všechny homologační orgány jsou tak velké, je jeden z problémů. Některé ty homologační orgány v některých zemích prostě mají jednoho člověka, který razítkuje a, a, a stará se o to, aby eh, ta auta se dostala na trh. Takže říct, že nejsou tak velké, tak se musíme k ním eh, chovat pěkně. To je přesně opak toho, co potřebujeme. Takže tohle určitě neberme. Potom také eh, technické eh, služby a i tedy eh, zkušebny, že by si měli konkurovat, no tak to byl jeden z velkých problémů, protože výrobci aut vlastně si vybírají tam ty, které dostanou největší výsledku. Takže konkurence tady nevedla k efektivním výsledkům, ale naopak velice slabé kontrole v EU. Takže tady rozhodně nepodporujeme to, čeho se pokusí, eh, pokuší zpravodaj dosáhnout. Struktura bodků. Eh, tady se pokoušíme rozbourat eh, ten úzký vztah mezi výrobci aut a technickými službami a to zpravodaj se z toho pokouší dostat a my si myslíme, že to není správným způsobem. Potom pozměňovací návrh 5. Tady samozřejmě je tady ta hezká formulace, že musíme přihlížet k duševnímu vlastnictví. Já myslím, že jestli jsme se naučili něco, tak je to, že transparentnost je nezbytná. Vědět, co tam je uvnitř. Vůbec se nedostáváme k tomu softwaru, vůbec netušíme, co tam dělají. Takže teď říkat, že musíme eh, se starat o duševní vlastnictví, no tak to je úplně, eh, to, jsou úplně, to, je, to je úplně mimo problém. Takže pozměňovací eh, eh, návrh 5 je pro nás taky problém. Pozměňovací návrh 6. Tam prostě nechápeme, eh, jak to má být. Vypadá to, že je to pěkně odůvodněné, ale pokud tady má být nedodržování předpisů, tak se to najednou změní na informování úřadu dohledu na trhem. Ale předtím to bylo, že se to nemá dát na trh. Ale teď informujeme a co potom? Zeptáme se, eh, ježiš, to eh, nevyhovuje. To není eh, pěkné automobilový průmysl. Možná, že by si s tím měl něco udělat. Opravdu tady se nepokouším, nechápeme, čeho se s zpravodaj pokouší dosáhnout. Musí to být opravdu jasné. Tady jde opravdu o to postarat se, aby to auto se nedostalo na trh. Tečka. Potom pozměňovací eh, návrh 5. Eh, kontroly třetími stranami jsou důležité. Pokud jsme se dověděli něco z této krize, tak to bylo, že ve Spojených státech EPA eh, považovala informace o třetích stran no, vybrala vážně. Takže jenom komise a úřady, no my si myslíme, že je velice důležité, aby existovaly nezávislé třetí strany, které mohou eh, předkládat informace a my bychom eh, na ně museli reagovat. Takže tím, když se to nechá jenom na úřadech, tak víceméně eh, zůstaneme s tím, jako to bylo vždycky. A to, jako to bylo vždycky, tak by to nemělo být. Myslím si, že komise tohle pochopila něco lépe než pan zpravodaj. Děkuji. Za FDD paní Evy. Děkuji, pane předsedo. I my máme eh, několik připomínek k eh, tomuto eh, velice důležitému legislativnímu návrhu. Nejdříve bych rád zdůraznil, že je důležité se oddělit od minulosti. Dieselgate ukázal, že je tady velmi silný střed zájmu mezi homologačními orgány a výrobci. To je tedy třeba vyřešit co nejrychleji. Je třeba zavést transparentnost, je třeba jasně ukázat, kdo dělá co kdykoliv je třeba vědět, kdo poskytuje eh, dokumentaci, kdo poskytuje technické služby, kdo poskytuje homologační služby. Je velice důležité tohle dělat a také potřebujeme centralizovat tyto eh, kontroly. Musíte umožnit členským státům, aby zajistili homologaci, ale ehm, musíte eh, to eh, dělat, ehm, musíte to posílit. Kontrolní orgány musí eh, dělat svoji práci dobře. To, že společné výzkumné středisko by za to odpovídalo, to by byl důležitý krok. Bylo by dobré mít takové středisko, No, to by eh, znamenalo, že bychom měli ten správný přístup. Je to velice důležité, pokud je o to, co se dostane eh, na trh. A potom eh, třetí věc, kterou musíme řešit. Ta se týká sankcí. To musí být eh, skutečné sankce, které budou eh, v celé Evropě odstrašovat. A to by znamenalo, že bychom neměli že bychom potom tady neměli dodržování, nedodržování předpisů. Transparentnost je tady taky důležitá. Ta je velice důležitá v tom homologačním rámci a při dohledu nad trhem. Možná, že by mohla být nějaká databáze. Potom by dohled na trhem mm, byl usnadněn a bylo by eh, snadné vidět, co dělají třetí strany. To je u dohledu důležité. A potom poslední věc. je financování toho dohledu nad trhem a kontrolních služeb. Možná, že toho lze dosáhnout eh, platbami od výrobců. Možná, že by platili nějaký příspěvek, když uvádějí automobil na trh. A to by eh, mohlo potom financovat ta opatření dohledu nad trhem, která potřebujeme. A s společné výzkumné středisko by tady mohlo sehrát velice klíčovou roli. Děkuji, paní Evy. Ještě někdo se žádá slovo? Pan Dens. Děkuji, pane předsedo. Já jenom něco stručně dodám eh, k eh, vztahu eh, tohoto k práci výrobu EMIS, výboru EMIS. Děkuji eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům eh, za vyjádření. U nás eh, my pořád vyslýcháme svědky a hledáme informace, nicméně máme tady i jasnou vazbu na to, co děláme, mezi tím, co děláme a homologačním procesem. Zatím je zjevné, eh, že společné je tady to, eh, že eh, není jasné, kde je kdo za co zodpovědný. Komplexní homologační proces s silným dohledem na evropské úrovni donutí výrobce, aby specificky popisovali emisní strategie a jasně je také třeba popsat, co jsou a to ta zařízení určená k obcházení, defeat devices. Určitě by nás eh, toto eh, zajímalo. Je třeba, abychom ty dva procesy vnímali jako součást eh, téže práce, tak aby se už nikdy do budoucna nezopakoval ten skandal s Volkswagenem. Děkuji, nevidím žádné další žádosti o slovo a proto dám slovo komisi. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Děkuji za návrh eh, zprávy a za veškeré připomínky, eh, se kterými jste dnes přišli. Komise má eh, za to, že zjištění ve zprávě do značné míry podporují návrh komisí předložený. A jsme samozřejmě velice rádi, že ta řešení, která jsme navrhli, jsou vítána. Také souhlasíme s tím, že je nezbytné posílit určitá řešení, pokud to bude možné udělat dobře. Takže jakýkoliv návrh, jehož cílem je posílit homologační systém eh, a zvýšit jeho transparentnost, eh, komise podpoří. To určitě eh, pomůže nalézt tu správnou rovnováhu, pokud jde o povinnosti a úlohu, pokud jde o vynucování předpisů. Samozřejmě tady asi nebudeme probírat všechny pozměňovací návrhy eh, předem, ale zaměřím se na dvě, tři otázky, které považujeme za eh, důležité. První se týká financování systému. několik pozměňovacích návrhů, eh, které se týkají financování dohledu nad trhem a homologačních činností. A pokud je něco, na čem se všichni eh, shodneme, tak je to to, že stávající eh, struktura dohledu nad trhem není eh, dostatečná a je třeba ji hodně zreformovat. Na tom se asi shodneme tedy. A to, mm, ta reforma si vyžádá určité náklady a někdo je bude muset uhradit, protože ji nebudeme mít pěkně, pěkný předpis, který bude neefektivní tak, jako to je někdy dnes. Takže aniž bychom eh, stanovili jasnou linii k eh, nejlepšímu řešení, bych ráda zúraznila, že je tady eh, riziko k posunu odpovědnosti, pokud o financování mezi členskými státy, výrobci a Evropskou unii. Pan zpravodaj navrhuje přesunout se na odpovědnost členských států. My to chápeme, protože dohled nad trhem je v odpovědnosti členských států, ale ráda bych řekl, že tento systém není bez nákladů a bude ho, ty náklady někdo mus, bude muset nést. Takže snažíme se eh, eh, vyhnout eh, se oslabení logiky systému jenom tím, že budeme říkat, že je prostě problém s financováním. Je tady další návrh, který říká, že ať už je financován členskými státy cokoliv, tak členské státy budou schopné to dostat zpět z eh, evropského rozpočtu na základě pokut. Ale eh, pokuty jsou poměrně jisté, je to otázka budoucnosti, takže buďme eh, pozorní pokud je o pravidla financování systému. A v neposlední řadě pozměňovací návrhy, jejich cílem je Eh, zbavit eh, výrobce nákladů na homologaci, je také zbavuje eh, ostatních nákladů, nákladů na zkoušky a tak dále. Takže to je třeba ještě dále zpracovat. Potom je tam další pozměňovací návrh, který také je problematický, který se týká do vyplatnosti homologace. Možná, že tady je nepochopení tohoto ustanovení. My samozřejmě nechceme eh, regulovat celý životní cyklus eh, vozidla. Cílem omezení platnosti homologace bylo postarat se o to, aby auta, která se dostávají dnes na trh, čili úplně nová eh, auta, nemohla být homologována něčím, co bylo Eh, platné před 20 lety. Čili to je cílem eh, toho pozměňovacího návrhu. Aby na ně neplatila ta stará pravidla. A potom, eh, kdo dělá co? Tady návrh pana zpravodaje přesouvá břemeno z výrobců na homologační orgány. Jestli to zvládnou, je otázkou. My si myslíme, že instituci lze kontrolovat, ale ne nezbytně nějaký dokument. Někdo tady říkal, že eh, tohle není jenom dokumentární práce, jedná se o skutečnou práci. Takže tady máme eh, zásadní eh, otázky k nabízenému řešení. A je možné, že něco může být schváleno, ale ten návrh pana zpravodaje nejde, myslím, je správným směrem. A potom je tady další věc, a, a sice přístup třetích stran ke zkouškám. Ráda bych eh, zmínila jednu věc. Zkoušky třetích stran nejsou relevantní jenom v rámci homologace. To je, eh, tohle eh, zkušení třetími stranami se teď odstraňuje. To je ale základem pro nadcházející legislativu o RDE. My, jak víte, navrhujeme čtvrtý balíček, který obsahuje dodržování během během životnosti vozidla, in service. Takže když se tady zruší tahle ta možnost, tak jak bychom řešili zkoušení během provozu. Takže důsledky tohoto pozměňovacího návrhu by byly obrovské. Jak říkám, my jsme připraveni projednávat další podrobnosti které budete mít zájem a každopádně děkuji eh, za tento návrh zprávy. Děkuji a teď eh, dám eh, slovo ještě panu zpravodaji, pane Fjellere. Děkuji. Tak vidím s radostí, že všichni asi chápeme tu vazbu mezi tímhle a tím, co tady se dělá na výboru EMIS. A tohle je samozřejmě nesmírně důležité. Pokud si necháte tohle tu perspektivu, tak eh, nakonec to pravděpodobně bude dobré. A také posílíme ten dohled na trhem. Já souhlasím s většinou věcí, které tady kolegové říkají, i když pan Eichhout, když nic zemec nevím, Eh, mi přijde, že to je tak trochu bojuje s a větrnými ehm, mlíny. Jestli jsme proti eh, administrativní hm, snižování eh, zátěže nebo pro ní, já bych byl proti administrativní zátěže, ale pokud se podívá na obsah, když si přečtu ten, ty pozměňovací návrhy, možná hm, projednejme je osobně, ale já bych byl, eh, protože být jenom pro administrativní zátěž jako takovou není dobrý nápad. Tak tolik jenom eh, připomínka pana Egauta. Dále. Například je pravda, že některé homologační orgány jsou velice malé. Ano. Jsou na tom personálně velice slabě. To je fakt. A hlavním důvodem pravděpodobně, nebo je, to protože dělají velice málo homologací. Na to potom nepotřebujete obrovský orgán. Otázkou potom je, jak eh, potom eh, zabránit tomu volnému výběru homologačních orgánů. Já bych navrhl, aby i když eh, si eh, zvolíte eh, homologaci někde, tak budete vědět, že proběhne audit někým jiným za několik let. To znamená, že pokud si zvolíte jeden orgán a on neodvede tu práci, tak stejně budete mít zásadní problém o několik let později. Potom u článku 6. Pozměňovací eh, návrh 6. Mně se se velmi kriticky stavili k tomu, že navrhu je, aby distributoři neměli něco zpřístupňovat na trh, pokud si myslí, eh, že nějaký díl ne, není v souladu. Já jsem to změnil. Já jsem řekl, že by měli informovat výrobce a orgán. A proto je to důvod. Tady nechci oslabit systém. On se to snadno eh, říká, nikdo by tady neřekl, ale ne, že mám eh, jasný eh, cíl oslabit ten dohled nad trhem. Ten váš místní prodejce aut opravdu má mít povinnost přeskoumat auto a říct, no, já si myslím, že že tenhle pás bezpečnostní například nesplňuje tohle a tohle a proto já to neuvedu na trh? Měl by eh, mít eh, právní mm, povinnost toto udělat? Protože on by mohl mít eh, právní problém. Když řekne, no, já jsem to posoudil, já jsem si to sám vyložil, a mám tady eh, z toho eh, určité eh, důsledky. Neměl by mít spíš povinnost, když něco uvidí, prostě na to upozornit. Protože taky prodejce auta si nebude úplně ten správný člověk, kdo by měl posoudit, jestli něco se má dostat na trh. Pan Dials, myslím, zcela jasně říkal, že je třeba vědět, kdo za co zodpovídá v tom řetězci a prodejce asi by eh, neměl mm, mít odpovědnost eh, za uvádění něčeho na trh. To první věc, kterou on by měl udělat, je eh, právě upozornit. To by měla být povinnost toho prodejce. A to je jeden příklad. Potom se podám, dostáme k struktuře poplatků. K tomu měla si komise i pan Eichhout. Já bych neřekl, že mé řešení je dokonalé ale eh, souhlasím, že eh, s návrhem eh, komise, pokud je o financování homologace, je problém. Protože komise svázala poplatky na homologaci s dohledem na trh a ukazuje to, že tam v těch zemích, kde nebude mnoho homologací, protože budou takové země, nedostanou dost peněz za dobrý dohled nad trhem proto se vytvoří nějaký takový systém, a já jsem prostě říkal, no prostě když nedostanete ty peníze od eh, homologační z homologace, tak by členský stát měl zaplatit. Členský stát samozřejmě nechce nikdy platit, ale dostanete situaci, kdy nakonec to eh, stejně bude eh, někdo muset zaplatit. Členské státy. Proto já jsem samozřejmě připraven k debatě mm, o správném způsobu, jak to eh, udělat. Proto pokud se nám líbí můj způsob, tak prostě nevraťme se k tomu názoru, návrhu komise, protože tam je jiný problém. Myslím, že eh, můj pozměňovací návrh 39 měl eh, říct, že členské státy by měly dostávat ty peníze z rozpočtu, no tak to je tak trošku ideologické, já tohle eh, říkám s radostí, ano, já jsem to řekl, ale bylo by mi překvapeno, kdyby eh, všichni eh, řekli, snižme evropské rozpočty tím, že vezmeme peníze z rozpočtu členských států. No, dobře. Ale pokud se podíváme na tu strukturu poplatků, tak a budeme mít záruku, že budou peníze na dohled nad trhem, protože to je to nejdůležitější. Ta metodika pro mě tady není eh, to hlavní, tak se o to pobavme. Poslední eh, věc, v neposlední eh, řadě, je časově omezená homologace. Já chápu, že i když cílem komise není omezovat životní cyklus nějakého vozidla, tak si myslím, že by to mohl být důsledek. A o tom musíme jednat jestli tohle chceme. Mm, jestli si myslíte, že se obávám správně, že tohle by mohlo být eh, ten důsledek. A pokud bychom se pustili tímto eh, směrem, tak já si myslím, že jednu věc bychom tam měli zachovat. Kontrola homologace. A to znamená, že budete mít jinou homologační agenturu. Další orgán, který bude eh, toto sledovat, vstoupí do toho příště. Protože tady byla nezdravá eh, situace, že tady byl vztah mezi homologačním orgánem a výrobcem. V některých členských státech. Možná, že v mnoha. A proto pokusit se eh, zaručit, že i když máte homologaci v jednom členském státě a je omezená na určitou dobu, na každých pět let, nemůžete se vracet ke stejným lidem se stejným problémem. Čili tady myslím si, že to mé řešení přináší určitou hodnotu. Tak my jsme prostě zapojili do toho jiného homologační orgán. To by bylo eh, ideální. No, zamysleli jsme, No. Čili tady Potom přístup k informacím a, a právo duševní vlastnictví, to ještě um, eh, budeme moci probrat, tam to je hodně. Jenom řekni, eh, jasně, komi, řeknu jasně komisi, já nechci rozhodnout, že by eh, chom nemohli používat zkušebny třetích stran, nebo zkoušky třetích stran. Někdo to bude muset zadávat. Prostě já nemůžu říct, výrobci chci eh, všechny informace, abych si mohl udělat vlastní zkoušky, protože na to mám právo, na vaše informace. Abych si dělal jakýkoliv, eh, jakoukoliv zkoušku. Tohle nechci. Ale ty eh, úřady, dohled na trhem, technické služby můžou použít třetí strany. To je samozřejmě velice důležité a to je třeba zachovat. Tak nebo onak. Nicméně tohle jsou věci, o kterých eh, jednáme neustále. Pokud eh, bude naším cílem posílit eh, dohled na trhu a mm, mít správně nastavenou strukturu financování. Děkuji vám. Pokud jde o lhůtu k pozměňování k předložení pozměňovacích návrhů. Je to 14. září v poledne. Hlasování ve výboru Envy bude 7. 8. října a hlasování ve výboru IMKO 28. 29. listopadu tohoto roku. A tím končíme projednávání tohoto bodu a vzhledem k tomu, že náš další bod začne v 11 hodin, bude to výměna názorů s ministrem životního prostředí Slovenské republiky, panem Láslo Šolimošem. Uděláme přestávku do 11 hodin. Uh, Kolegové, začneme s dalším bodem, který máme na pořadu jednání a tím je výměna názorů s panem Lášlo Solimošem, ministrem životního prostředí, eh, za eh, v rámci slovenského předsednictví a začneme tím, že si poslechneme, jaké jsou priority předsednictví pro toto pololetí a potom bude obvyklá diskuse zástupců politických skupin, eh, členů výboru k tomuto bodu, nebo k těmto bodům, o kterých bude předsednictví hovořit v úvodním projevu. Prosím, máte tedy slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Vážení eh, členové výboru, dámy a pánové, je pro mě potěšením zde dnes být a rád bych vám poděkoval za příležitost prezentovat priority slovenského předsednictví a vyměnit si s vámi názory a myšlenky, pokud jde o současný stav Eh, v oblasti životního prostředí a eh, klimatických změn. Od Lizabonské smlouvy Evropský parlament s radou přijímají eh, většinu legislativy a proto je efektivní kooperace v legislativním procesu absolutně životně důležitá a těším se na spolupráci s vámi protože vy jste jedním z nejvlivnějších výborů v Evropském parlamentu. Dovolte mi, abych vám řekl, že e, tato vůbec první, toto vůbec první slovenské předsednictví přišlo v době, kdy Evropská unie e, čelí mnoha výzvám. E, za, především je to boj proti terorismu a bezpečnostní otázky, dále kri, krize, migrační a uprchlická, ale především diskuse o budoucnosti Evropské unie i přes eh, jistou, rostoucí nejistotu a tyto výzvy slovenské předsednictví chce eh, se věnovat pozitivní agendě a posílit udržitelná řešení. A potřebujeme vzájemnou empatii dříve více než kdy předtím a během svého předsednictví chceme být jakýmsi eh, brokerem, zprostředkovatelem, který se zaměří na agendy, které nám mohou eh, přinést výsledky, které občané očekávají. A my se eh, domníváme, že konkrétní výsledky a vyřešení fragmentace může Evropskou unii přivést blíže občanům. Ambice slovenského předsednictví je znovu získat důvěru občanů pro evropské projekty, především eh, pro politickou jednotu v Evropě. Stále si myslíme, že Evropská unie není perfektní, ale přesto má význam a především, že není jiná alternativa. A toto podporují je také mnoho výzkumů, kteří, které ukazují, že občané ve většině členských eh, států eh, podvažují členství v Evropské unii za pozitivní. Slovenská republika je jedním z největších podporovatelů Evropské unie, která nám v rámci 12 let našeho členství dala mnoho benefitů. Ekonomicky, i sociálně, i geopoliticky jsme silnější. A životní prostředí také díky legislativě Evropské unie je na tom lépe. Je pro nás tedy velkou ctí, ale zároveň máme i velkou odpovědnost za, v rámci předsednictví a, v rámci, a spolu se všemi členskými státy chceme na pomoci pokros, po progresu, pokroku v evropském projektu. Cítíme svou odpovědnost za Evropu. Je to obtížná doba. A proto vás eh, vyzývám, abyste eh, se připojili k nám tomu tom úsilí. Eh, naší ambicí je získat, dosáhnout pokroku ve čtyřech oblastech. Za prvé posílit evropskou ekonomiku, modernizovat a rozšířit jednotný trh v oblastech, jako je energetika a digitální hospodářství, eh, snažit se o udržitelnou migrační a asilovou politiku a nakonec eh, podpořit globální Evropu. Za slovenského předsednictví se budeme, eh, budeme vycházet ze tří principů. Eh, dos, za prvé chceme dosáhnout hmatitelných eh, výsledků. Cílem je ukázat, že společné evropské projekty mají praktický dopad a zlepšují kvalitu života. Za druhé překonat fragmentaci chceme, aby se členské státy více propojily v rámci jednotného trhu a nakonec se zaměřit na občany, kde chceme Eh, poskytnout specifické konkrétní výsledky a překonat fragmentaci, protože tak se Unie dostane blíže občanům. A slovenské předsednictví má za cíl eh, vybudovat nebo znovu získat eh, důvěru občanů za, ve společný evropský projekt. A dovolte, abych nyní pokračoval slovensky. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, Včera v Bratislavě skončila nejdůležitější akce v oblasti životního prostředí na globální úrovni. Zúčastnilo se prakticky pět, téměř 500 účastníků z 35 zemí světa za účasti zástupců Evropského parlamentu. Zelenou ekonomiku chápu jako velkou příležitost a reakci na krizi evropského modelu, který vychází z neefektivního využívání přírodních zdrojů a nerespektování limitů naší planety. Věřím, že vy, kteří jste se zúčastnili této konference v Bratislavě v uplynulých dvou letech, se mnou souhlasíte, že se vytvořila široká platforma k diskusi o přechodu na zelené hospodářství a je to také platforma pro výměnu společných názorů. Na téma zeleného hospodářství jsme se podívali E, optikou finančních institucí a investorů, občanské společnosti, biznisu, občanské samozprávy. E, v době konference jsme e, diskutovali o potřebě pevného legislativního prostředí, o překážkách, které nám brání v přechodu na zelené hospodářství a také jsme se seznámili s pozitivními příklady, kterých je už v Evropě nespočet. Zároveň jsme chtěli propagovat pozitivní příklady z našeho regionu. Diskuse v uplynulých dvou dnech potvrdily, že v Evropě máme robustní systém monitorování politik přechodu na zelenou ekonomiku, ať už je to systém monitorování a reportingu, zprávy o cirkulární ekonomice, zprávy o stavu Unie a tak dále ale chybí nám pravidelná možnost diskutovat o výsledcích těchto částečných systémů a mechanismů, které by pomohly hodnotit pokrok na cestě k zelené ekonomice s cílem prodiskutovat kroky, které jsou do budoucnosti potřebné. Jedním ze závěrů konference je, a to bych chtěl zdůraznit, E, tímto závěrem je vytvoření procesu, který jsme nazvali Bratislava Green Economy Process, který by formátem navazoval na naši konferenci a umožnil by pravidelnou výměnu názorů a hodnocení pokroku e, bez směrem k zelené ekonomice a hodnocení, vytváření strategických Eh, dokumentů Evropské unie, jako je eh, Evropa 2020, sedmý eh, rámcový program a tak dále. Mám možnost prodiskutovat vytvoření takového fóra s kolegy z OECD v Paříži konce měsíce a dále v říjnu v Lucemburku na Radě pro životní prostředí se svými kolegy. A v tom, eh, zároveň bych vám chtěl nabídnout spolupráci při uvádění této iniciativy do života. A dovolte mi, abych se vrátil k důvodu našeho setkání, abych přiblížil priority a témata týkající se životního prostředí, změny klimatu a ochrany přírody, na kterých budeme společně v následujících měsících pracovat. Na úvod bych chtěl zdůraznit výbornou spolupráci s Holandskem a Maltou v rámci našeho předsednického tria. Chtěl bych upřímně poděkovat eh, Nězozemsku za odvedenou práci a za pokrok, kterého dosáhli v době předsednictví. Chtěl bych poděkovat za dosavadní spolupráci i za pomoc během našeho předsednictví. A jak už jsem říkal, Slovenská republika je historicky poprvé předsedající zemí Rady Evropské unie. Je to pro nás velká čest, ale zároveň také velký závazek. Zároveň je to také veliká výzva. Dám, vážené dámy, vážení pánové, Evropská unie za posledních 40 let vytvořila systém, efektivní environmentální a klimatické politiky, který nemá obdobu na globální úrovni. Implementace těchto politik značně přispěla ke zlepšení zdraví, ke zvětšení blahobytu a k zlepšení ekosystému, fungování ekosystému v Evropě a pozitivně ovlivnila vývoj také v jiných částech světa. I přes tento pokrok jsou výzvy, kterým čelí evropské životní prostředí ještě značné a máme před sebou mnoho práce. Loni se uskutečnila dva, podle mého názoru, klíčová setkání, která budou ovlivňovat environmentální a klimatickou politiku v následujících letech. Za prvé schválení cílů trvale udržitelného rozvoje a za druhé schválení pařížské dohody. Obě mají obrovský význam na budování budoucí strategie eh, směrem k, bezuhlí, k nízkouhlíkové a zelené ekonomice a eh, k udržení konkurenceschopnosti evropské eh, ekonomie na světové úrovni a tyto cíle se nemusí vylučovat. Evropská unie hraje rozhodující roli ve vytváření pracovních míst a v investicích a tato témata silně rezonovala i na konferenci v Bratislavě. Dovolte mi nyní představit jednotlivá prioritní témata v oblasti životního prostředí během našeho předsednictví. Těmito tématy jsou změna klimatu, oběžné hospodářství, ochrana eh, cyklické hospodářství, pardon, Eh, ochrana přírodních strojů, zdrojů a ochrana vod. Pokud jde o změnu klimatu, budeme se věnovat především aktivitám Evropské unie, které navazují eh, na schválení přelomové první eh, dohody z Paříže, kterou schválilo 195 zemí. Schválením eh, dohody nekončí práce, ale právě začíná. Jeden milník je má Evropská unie za sebou, když 28. dubna 2016 20 členských států Evropské unie v New Yorku podepsalo eh, tuto pařížskou dohodu. A nyní na nás čekají úkoly, pokud jde o ratifikaci a implementaci eh, dohody. Ratifikace pařížské dohody je velmi vysoko nejenom na agendě Evropské unie, ale na mezinárodní úrovni. A ratifikace Čínou a Spojenými státy v uplynulém týdnu naznačují, že dohoda by mohla být ratifikovaná do konce roku 2016. A z tohoto důvodu jsme problematiku ratifikace zařadili také na jednání neformální rady, která se uskutečnila v Bratislavě v červenci, kde došlo ke schodě, vzhledem k tomu, že je nezbytné ratifikovat na úrovni Evropské unie i na úrovni jednotlivých členských států společně. Slovenská republika je odhodlaná do pomoci k rychlé ratifikaci a vyvine v tomto smyslu maximální úsilí. Já osobně i mý kolegové vyvineme maximální úsilí pro diskusi na úrovni rady. Díky tomu bude možná eh, rychlá ratifikace, nebo brzká ratifikace na úrovni Evropské unie a jednotlivých členských států a to bude náš příspěvek k pařížské dohodě a na domácí půdě jsem inicioval urychlení ratifikačního procesu tak, aby Slovensko ratifikovalo pařížskou dohodu do konce roku. Cílem je, aby Evropská unie byla i nadále vnímaná jako důvěryhodný eh, a spolehlivý partner v globálním boji proti změnám klimatu. Následnou implementaci pařížské dohody vnímám jako přechod na využívání čisté energie a postupného přechodu na moderní udržitelné nízkouhlíkové hospodářství. Implementace závazků Evropské unie Eh, v rámci pařížské dohody vychází eh, z eh, závěru Rady z října 2014, kde se hovoří o snížení emisí CO2 o 40 v roce 2030, když vycházíme ze základu 1990. První návrh, který tvoří neodělitelnou součást úsilí zaměřeného na vytvoření eh, odolné Evropské unie, zaměřené na, eh, na klima, je, jsou eh, kvóty ETS. E uvedený systém by měl dávat silnější impulzy pro inovaci a dále zároveň chránit evropský průmysl před rizikem úniku uhlíku. Je třeba také zjednodušit ETS, eh, e aniž by se ohrozila jeho environmentální integrita. A mým cílem práci eh, evropského předsednictví je pokročit v práci na tomto spisu, spisu a dosáhnout pokud možno všeobecné směrování na Radě pro životní eh, prostředí, která se uskuteční v prosinci v Bruselu. Další témata, kterým se budeme prioritně věnovat, je eh, zaříz, jsou emise non, ne ETS, non ETS, eh, doprava, hospodářství a budovy. Budeme se věnovat také návrhu, kterým se eh, zradí sektor využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do závazků Evropské unie jednotlivé země na úrovni členských států eh, eh, vytvářejí své závazky. A tato problematika by se měla diskutovat na říjnovém zasedání Rady pro životní prostředí, kde by se měla stanovat, stanovit další zaměření. Ministři tam budou mít možnost prezentovat své návrhy o společných eh, cílech a zahrnutí lesnictví do těchto návrhů. Zmiňovali, zmínil jsem se taky o změnách klimatu a energetice, kde se zaměřuje především na nový systém řízení energetické eh, eh, unie. 12. Eh, se uskutečnilo zasedání v Bratislavě za účastí našeho výboru. V neposlední řadě nesmíme zapomínat na důkladnou přípravu na konferenci Eh, smluvních stran o eh, eh, změně klimatu, která se uskuteční v Maroku. Budeme sledovat jednání, kterých bude dosáhnuto i na dalším jednání v Paříži. A pařížská dohoda a změny klimatu totiž jsou ve centru pozornosti na celém světě. Cílem předsednictví je splnit závazky, udržet pařížskou dynamiku a snažit se, aby eh, byla pařížská dohoda brzy eh, přijata a implementována. A slovenské předsednictvo eh, zajistí aktivní účast členských zemí na konferenci, která bude podrobně rozpracovávat pařížské závěry. Pařížské je pařížské jednání vstoupilo do nové fáze a Evropská unie ukazuje, že eh, má už cíle a nyní pracujeme na právních předpisech pro období po roce 2020. A proto nabádáme Eh, členské státy, aby uskutečňovaly dohody a závazky, které eh, navrhly v rámci pařížské dohody. Eh, důležité proto bude jednání v Kigali v, v, Rwandě, v Ugandě. A rovněž podporujeme jednání ICAO a IMAO Montreal, Montrealské, v rámci Montrealského protokolu a zaměřujeme se na účinné vykonávání klimatické politiky udržitelné nebo spojené s udržitelným růstem. A jako vždy počítáme s vaší aktivní podporou, pokud jde o komunikaci a navazování kontaktů. Mezinárodní společenství je blízko globální dohodě, týkající se fluorovodíků, který, eh, eh, který je velmi ohrožujícím skleníkovým plynem. A tím se dostávám k druhé velmi důležité problematice, eh, kterou je efektivní využívání zdrojů v rámci cyklického hospodářství a je společným základem naší práce pro budoucí léta. Mou ambicí je v době našeho předsednictví dosáhnout pokrok v jednání o odpadovém balíčku na úrovni Rady pro životní prostředí cyklické hospodářství nechápu jako izolovanou záležitost jednoho sektoru, ale vidím toto téma jako obrovskou příležitost transformovat současný model ekonomického rozvoje ve směru k zelenému hospodářství. Uvedená transformace bude určitě vyžadovat dlouhodobé závazky a opatření v různých oblastech na úrovni Evropské unie a na vše, všech úrovních řízení členských států. Zelené hospodářství má potenciál pomoci Evropské unii překonat doznívající ekonomickou krizi a stát se globálním ekonomickým lídrem, jehož rozvoj eh, bude spočívat na zesouladění ekonomického, environmentálního eh, a eh, rozvoje. V tomto smyslu chceme posílit spolupráci mezi všemi relevantními partnery v oblasti hospodářství, zemědělství, rozvoje venkova i finanční sféry a vědy a výzkumu. Tato spolupráce je důležitá pro dosažení široké politické dohody, která povede k širokému využívání zdrojů a dosažení a zachování planety i pro naše děti. Za další důležité téma považuji biodiverzitu a politiku zaměřenou na plnění cílů Evropské strategie 2020 v oblasti biodiverzity. Věřím, že Evropská komise v nejbližších týdnech zveřejní s napětím očekávané výsledky hodnocení, efektivního hodnocení opatření pro ochranu přírody a biodiverzity směrnic pro ochranu ptactva a biotopů, které jsou základními prvky ochrany evropské přírody a Eh, která je důležitá i v rámci ochrany přiměřen, nebo zajištění přiměřených finančních zdrojů. Zaměřujeme zam, při za, to zaměření na směrnici o biotopech a ptactvu je důležitý základ pro e, ochranu biodiverzity v Evropě, protože na jejich základě můžeme lépe posoudit dosažený pokrok i opatření nutná do budoucna. A v, této, eh, v tomto kontextu bych vás rád pozval na výstavu Příroda a ochrana biodiverzity na Slovensku, kterou otevíráme v pondělí 19. září v 18 hodin v eh, spolu eh, s komisařem a místopředsedou Ševčovičem a komisařem Belou. A nakonec eh, je problematika, kterou chceme přispět do evropské environmentální diskuse a tím je eh, globální management vod. Eh, v tomto směru se zaměřujeme především na nedostatek vody, na sucha a povodně, jejichž svědky jsme v posledním období čím dál tím častěji. Hledání efektivních nástrojů eh, pro globální hospodaření s vodou eh, považuji za nezbytnou koncepci, která vychází eh, z koncepce přijaté v roku 2012. Toto téma se diskutovalo na neformální konferenci 11. července v Bratislavě i za účasti místopředsedy vašeho výboru a výstupy z tohoto jednání chceme využít jako základ eh, pro přípravu eh, rady, která se bude zaměřovat na budoucí vodohospodářskou politiku Evropské unie. A eh, ve, uvedením čtyř priorit chceme přispět k pokročku tam, i tam, kde už se jedná, pokud jde o chemické látky. Zde budeme pokračovat, pokud jde o minovacký eh, protokol a rtuť. Eh, slovenské předsednictvo chce rychle přispět, chce přispět k urychlenému ratifikaci minovackého eh, protokolu, který má vstoupit v platnost do roku 2017. Vítám pokroku, kterého dosáhla Rada v oblasti ratifikace. E, když vycházíme z tohoto solidního základu, předsednictví je připraveno jednat s Evropským parlamentem e, s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení do konce roku. Přijetí nařízení je základní podmínkou ratifikace Evropskou unii a jejími členskými státy a ta je zase nevyhnutelnou podmínkou našeho eh, plného zapojení, až se příští rok eh, zahájí spolupráce na mezinárodní úrovni. Proto bychom měli důkladně zvážit, do jaké míry už teď bychom měli zahrnout ustanovení, která přesahují požadavky této umluvy a v Evropsk, s Evropským parlamentem se chceme podílet také na společném řešení otázek eh, týkající se eh, Euro 5 6, eh, což umožní snížit emise z dopravy Eh, eh, tak, jak to vychází z návrhu Evropské komise. A na závěr chci zmínit jednání, kterým také budeme věnovat velkou pozornost v rámci slovenského předsednictví. Jde o jednání v Maroku o změně klimatu, o tom jsem už hovořil, a dále důležité jednání o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, které se uskuteční v Ruandě ve eh, říjnu. A zde bychom měli dosáhnout dohody, zasáhnout do Montrealského protokolu i fluorované úhlovodíky. To jsou silné skleníkové plyny, které se používají jako náhrada látek, které poškozují ozonovou vrstvu země. Rovněž se zaměříme na biodiverzitu a obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů a předsednictvo je odhodlané zabezpečit, aby se Evropská unie a členské státy efektivně účastnili těchto mezinárodních jednání. Na 17. zasedání konferenci CITES eh, jste, se, eh, jste vykonali práci, kterou předsednictvo o, o, velmi oceňuje. Předsednictvo rovněž bude usilovat o úspěšný průběh 13. konference smluvních stran umluvy o biologické diverzitě v prosinci 2016. V tomto smyslu máme plán přijmout závěry rady v říjnu, abychom měli eh, solidní jednací eh, pozici v různých oblastech zemědělství, rybářství, lesní hospodářství a cestovní ruch mezinárodní hospodářství. Náš v říjnu čeká důležité ministerské střetnutí, eh, střet, eh, setkání s ministry se zemí východního partnerství a považuji za velmi důležité eh, spolupracovat s našimi východními sousedy při hledání řešení environmentálních problémů a podělit se o zkušenosti s přípravou a implementací environmentální legislativy. Jak vidíte, eh, máme velké ambice a čeká nás eh, těžké období, pokud jde o eh, mezinárodní politiku environmentální oblasti. A na závěr bych rád vyjádřil upřímnou snahu s vámi spolupracovat na otázkách, které mají vliv na životní prostředí, cílem dosáhnout pozitivního pokroku nejenom z hlediska environmentální a klimatické politiky, ale obecně ve prospěch občanů Evropské unie, tak abychom splnili jejich očekávání podle průzkumu se dvě třetiny evropských občanů eh, myslí, že by se Brusel měl více angažovat v oblasti životního prostředí a považují jeho eh, současnou aktivitu za nedostačující. Proto chceme nastavit tyto politiky tak, abychom naplnili očekávání občanů a dokázali opodstatněnost společného evropského projektu. Věřím, že naše společná práce v době slovenského předsednictví přispěje ke splnění tohoto nelehkého úkolu. Těším se na spolupráci s vámi a děkuji vám za pozornost. Thank you very much for... Děkuji za velice podrobnou prezentaci. Než začneme otázkami mm, politických frakcí a kolegů z parlamentu chci připomenout, že jsme schválili pozici k ratifikaci pařížské dohody. Evropský parlament podporuje rychlou ratifikaci, které, což umožní Evropské unii um, účastnit se konference v Mařížské dohodě. Doufáme, že po ratifikaci z USA a Číně rada rozhodne také urychlit postup, takže bychom mohli, EU eh, e by mohlo sehrát vedoucí roli v mezinárodní aréně. A nyní začne zástupce EPP Van Riese. Děkuji, Giovanni. Eh, o čem si ty právě mluvil, té ratifikace z Paříže, tak i to chci důrazně podpořit ehm, jako ehm, teda rady ehm, dělat všechno pro to, aby to nyní bylo rychle ratifikováno. Bylo by extrémně trapné, kdyby Čína a USA to ratifikovali a my pak eh, bychom to neměli v suchu před Marrakešem. Um, Děkuji za vaši angažovanost a podporu. Chci podpořit poslední větu. Občané očekávají, že Evropská unie ještě, se ještě více bude angažovat v oblasti ochrany životního prostředí. Musíme to dělat společně. Je to věc, která jistě není, jestli není věc, kterou by mohl každý stát dělat sám za sebe. Ke klimatické ochraně chci také poděkovat za ambiciozní ochranu, eh, politiku ochrany životního prostředí, ale konkurenceschopnost evropského průmyslu také musíme být na paměti. EPP se velice zasazuje o to, abychom u emisního obchodování množství eh, zdar, certifikátů zdarma, které jsou přidělovány průmyslu, tak aby eh, se zvýšil. A Mm, já bych tedy chtěl znát váš postoj. Jste, budete tomu otevření, když podáme takový návrh, zda by rada mm, také to e, přijala. E, to by mě zajímalo. Pak tady máme problém klimatické ochraně, že pařížská dohoda je sice ambiciozní, ale závazky jednotlivých účastníků, států, EU, jiných nejsou ale dostatečné, aby byl dosažen cíl dvou stupňů. My jako EPP zastáváme eh, názor, že musíme usilovat společně s Čínou, z USA, abychom uzavřeli ty mezery, aby ne, to nebyla jednostranná akce EU, ale společné úsilí musí eh, probíhat, pokud eh, o tom budete mluvit již v Marrakeši, podpoříme také plány na to, jak se bude společně Unie v tohoto účastnit. Poslední věc letectví. My jsme v posledních dnech proběhlo setkání IKEA v, Mont- IKEA Montrealu. Se jednalo o tržní mechanismu pro letectví. A e, zklamání z té debaty je obrovské. Kolegové všech frakcí se domnívají, že to, co je na stole, nepomůže klimatu. Nejsme připraveni tak tak, květnato, tak květnaté dohodě, když eh, která tedy povede k nějaké snaze, tak až bychom se vzdali své legislativy. Zástupci EU a členských zemí v Montrealu jasně eh, říkají, že když to tak zůstane, tak naše legislativa v rámci EU bude pokračovat, bude dále rozvíjet, bude, něco se bude Ehm, zostrovat, aby byl rovný přístup eh, ke všem oborům. Není možné být tvrdí k ocelářství a několik letectví. Pokud bude eh, mezinárodní úprava eh, až v roce 27, tak nejsme připraveni prostě to do té doby pozastavit legislativu. To je, mož- je nutné, aby v Montrealu pro ty, kteří mluví za EU, tak musí být, jim být jasně sděleno, že nám nemůhou předložit nějaký výsledek, abychom se vzdali evropského zákona kvůli něčemu, co eh, za to nestojí. Děkuji. Thank you very much for the uh, Gilles Oui, monsieur le ministre, monsieur le président, euh, j'ai lu avec euh, attention euh, le programme de la présidence slovaque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 55 členských zemí je zodpovědný za uh, převážné množství emisí globálně. Eh, de la Chine et... Eh, Podpis ratifikace um, Čínou a z USA. Mais il reste encore beaucoup de pays pour que nous puissions... Je nutné, abychom Eh, vyčkali na těch 55 eh, zemí, které představují 55 eh, emisí. Je to 26 států, které zpovídají za 39 skleníkových plynů. Já se domnívám, že Evropská unie může jít příkladem a zajímal by mě váš postoj k tomu, abychom mohli od vašeho předsednictví eh, do listopadu tedy, kde bude CAP 22, tedy to eh, bude oficiální ratifikace Evropské unie bez, bez dalších zdržení, eh, aby tedy mm, všechny členské státy toto ratifikovali. To mm, bylo zmíněno ve diskusi mezi Donaldem Tuskem a Franco Hollandem v Paříži 31. Eh, srpna. Jak eh, zmínil pan předseda, jedná se o politický cíl, který eh, nám připadá jako rozhodující. Já chci zmínit tři další témata, to plítvání potravinami, což je, myslím, velké, eh, velká chyba balíčku eh, běhového nebo cirkulární ekonomiky, o kterém jste mluvil ve vaší prezentaci. Kolegové předložili návrhy stanovit redukci eh, plítvání potravinami na 50 do roku 2030 Mohli byste vyjasnit vaše návrhy, vaše stanoviska k tomu, aby plítvání potravinami se stalo také prioritou dále. Evropská unie de Marrakech, qui est la suppression des subventions allouées au secteur des énergies. Um, příležitosti konference v Marrakeši také půjde o ukončení dotací fosilních paliv, spalování. Myslím, že to je také politika, e, kterou je třeba se zabývat a e, kterou musí přeložit Evropská unie. Naše našeho předsednictví by se, předsednictví by se měly zintenzivnit slahy e, snížení emisí z e, dopravy, z e, ekonomiky, tak aby se stanovili cíle, dosáhly cíle stanovené na roku 2020 a 30. Takže to jsou tedy naše otázky z skupinu socialistů a demokratů. Zajímaly by nás vaše reakce. Děkuji, pan Denis Mark za EKR. Děkuji, pane předsedo, a srdečně vítám pana ministra na našem výboru pro životní prostředí. Já bych eh, se rád zaměřil na jednu z priorit, eh, eh, kterou jste nasnil ve svém úvodu. Já už jsem o tom hovořil eh, při plenárním eh, zasedání s vaším premiérem a vy jste eh, tady výslovně řekl, že vaše předsednictví začíná za poměrně turbulentních časů kromě důsledků britského referenda tady neustále slýcháme různé analýzy, ale jedna věc je konstantní. Tato Evropská unie musí hovořit přesvědčivě, aby získala důvěru občanů zpět a hmatatelné výsledky by proto um, k tomu mohly přispět i jako zpravodaj o nedávné zprávě o biodiverzitě bych se vás rád zeptal na jednu konkrétní e, věc. Vy e, říkáte zcela e, jasně, že jste pro zachování v směrnic o Natura. Eh, tyto směrnice jsou eh, zachovány, tedy vhodné pro určitý účel. A eh, tohle také podpořila nejenom velká většina lidí v tomto parlamentu, ale alespoň 15 členských států. A je velice důležité, že to také dělá řada občanů. 500 tisíc občanů, půl milionu lidí se zúčastnilo kampaně Nature Alert a očekávají od Evropské unie eh, nic menšího, než eh, že budou eh, stávající pravidla implementována. Pane ministře, nesklamejte je, udělejte z toho svoji vlastní věc, aby za vaše zašeho předsednictví byly tyto směrnice zachráněny. A vaši, potřebu, eh, vaši eh, odpověď potřebujeme. Nedávno jsem dostal odpověď od komisaře Veli na písemnou otázku a té se zdá, že eh, komise to odsouvá odpověď vypadá, odpověď je taková vágní a já vám přečtu pasáž. komise na jaře 2015, 2016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 tedy se bude eh, zabývat možnými eh, následními kroky a bude se zabývat eh, tedy řádnou implementací těchto kroků. Já myslím, že už čekáme hodně dlouho. já počítám s vaší podporou k zachování směrnic Natura. Rád bych se vás zeptal, jak se tady hodláte snažit. Vy jste hovořil o konferenci o zelené ekonomice na začátku. Pro mě je to velice důležité. Ekonomická, zelená ekonomika, kde, která která se eh, navzájem podporuje s eh, životním prostředím, to eh, se nezdá vylučovat. Samozřejmě přírodní kapitál se chrání. To jsou věci, které do značné míry závisejí na systémových ekoslužbách, na ekosystémových službách a mm, ty lze zachovat jedině řádnou ekologickou politikou, která nebude oslavována a revidována. Děkuji, pan Charbrandy. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Sadomuši, za eh, to, že jste eh, k nám přišel a převedl eh, tak přesvědčivé expoze. Hovořil jste o přechodu, tedy, tedy o, ekonom, o konferenci o přechodu k zelené ekonomice v Bratislavě na začátku tohoto týdne. Já jsem hm, cítil velkou výsadu, že jsem se mohl zúčastnit této konference a děkuji vám za její uspořádání. Jedním z hlavních závěrů eh, mnoha účastníků bylo, že nejdříve přechod k eh, zelené ekonomice je nevyhnutelný, stejně k němu dojde. A za druhé, možná to bude to správné řešení pro eh, nedobře funkční ekonomii, evropskou ekonomiku. Já bych řekl, že to je takový ten kouzelný lektvar, který máme tedy tady na oživení evropské ekonomiky. A před to zpátky do Amsterdamu eh, včera večer eh, jsem se eh, zamýšlel nad tímto lektvarem. A odkud já ho znám, ten lek, lektvar, znám ho z komiksu Asterix. Ve vesnici Asterix se jim dařilo odolat římskému impériu díky kouzelnému lektvaru Panoramixe. Ale pokud budeme mít tady něco takového a dokonce Eh, to se o to podělíme se zbytkem světa a zbytkem z Evropy, ale ostat, tak eh, ostatní ministři financí, premiéři, ministři hospodářství nebudou věřit našemu kouzelnému lektvaru. Dokonce si budou myslet, že eh, se je snažíme naším kouzelným lektvarem a, a otrávit a pak to nebude nikdy fungovat. Co tedy uděláte, mm, abyste přesvědčil kolegy, že máme ten kouzelný lektvar, že přechod na zelenou ekonomiku je ta nejdůležitější eh, věc k eh, záchraně nejenom naší planety, ale také naší evropské ekonomiky. Teď se to zatím neděje, to je zřejmé. Podívejte se na ten odpor k eh, odstranění ekologicky nešetrných dotací, to, že členské státy nezavádějí ekologickou legislativu Polsko, které teď Eh, zdržuje eh, ratifikaci pařížské dohody tím, že eh, žádá o větší podporu v úhelných dezinvestic, potom Effort Sharing Directive, kde členské státy se snaží zbavit se svých závazků děsivá dohoda a směrnici NEC. To, jak národní vlády řeší naftové a auta na naftu. Jak tedy chcete pokračovat eh, ve své práci eh, v návaznosti na, té, na tu velice eh, silně vyznívající konferenci tento týden v Bratislavě? Děkuji. Děkuji, pan Eichhout. Děkuji vám. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste vysvětlil ty plány nadcházející půl rok Ono eh, je to vždycky na podzim takové krátké období a máte to eh, hodně na programu, takže to bude určitě zajímavý eh, půl rok a já se na ní těším. Když jsem poslouchal to, co říkáte, tak to zní dobře, ale nakonec se to bude posuzovat podle toho, co jste v skutečnosti udělali, nejenom o tom hovořili, protože to hovoření nám vždycky jde. Doufejme, že se nám podaří to naplnit. První věc samozřejmě tady je ratifikace pařížských dohod. Několik kolegů už o tom hovořilo, ale i já bych se snažil to tady dělat trochu konkrétněji. Vzhledem k tomu, že jsme tu dnes přijeli jako parlament, eh, výbor pro životní prostředí, tak se to může dostat na pořad plenárního zasedání už příští týden. Ale to závisí na tom, eh, o čem rozhodne rada a ta nemusí rozhodovat jednomyslně. Takže jste ochotný eh, tlačit na rozhodnutí na eh, radě na základě kvalifikované většiny? aby eh, Rada mohla rozhodnout a aby příští týden se to opravdu ratifikovalo a Evropská unie byla pro protože jinak riskujeme eh, příležitost, že to vstoupí eh, v eh, platnost v říjnu bez Evropské unie. A myslím, že k tomu by nemělo dojít. A vy máte klíč kterým, k tomu, abyste tomu zabránil. Ale musíte se postavit proti tomu, abyste eh, uplatňovali eh, vlastní pravidlo o jednomyslnosti. A můžete na radě eh, říci, že budete kvalifikovat, tedy ratifikovat kvalifikovanou většinu. Můžete to udělat, ale otázkou je, jestli chcete. A mm, na to chci velmi přesnou odpověď, ne obecnou. Protože to ukáže, jestli opravdu něco chcete a nemůžete o tom, nebudete o tom jenom hovořit. Něco jako eh, frakce EPP, a nechci uh, vás asociovat s uh, eh, frakcí EPP. Oni říkají, že změny jsou pro nás nesmírně důležité, ratifikace je podstatná, potom uh, chtějme, uh, chceme, proto chceme víc povolenek pro průmysl. No, skvěle, já prostě uh, vždycky jsem ohromen tím, jak se schopni v jednu minutu říct uh, tyhle dvě věci, Petře. Ale já bych od rady uh, rád uh, konzistentnější přístup, pokud uh, chcete dělat něco s klimatickými změnami, tak nebudete dávat průmyslu víc povolenek, aby mohl zadarmo zešišťovat, protože jeden z největších problémů je s, v ETS je přebytek povolenek, ale to EPP odstranit nechce. Chcete eh, ratifikaci. Alespoň tak to je dobrý eh, začátek. A teď další věc. Eh, ratifikace Paříže je jedna věc a potom je tady eh, eh, akce klimatických změn. Všichni víme, že Evropa teď to, co dává na stůl, nestačí. Hovoříme tady i o, o omezení na 1,5 stupně. No tak to znamená, že Evropa toho opravdu musí udělat víc. Co vy konkrétně plánujete, pokud jde o debatu na radě? jak Evropa tedy může eh, posílit eh, své snahy a mít ambicioznější plány na rok 2018, eh, než má teď. To je poslední otázka. A teď poslední věc, pane předsedo. Samozřejmě souhlasím s Petrem Lízem. Vždycky, když hovoří o, o letectví, trochu mě překvapilo, že jste nezmínil zasedání ICAO, ale tady jde o klimatické působení eh, leteckého průmyslu a nenechávejte to jenom na městě dopravy, protože upřímně řečeno, já mám trochu větší eh, víru ve vás jako ministra životního prostředí než minister dopravy. Takže eh, doufám, že se do toho také aktivně zapojíte a necháte to jenom na dalších městech. Děkuji. Kolegové, navrhuji, abychom pokračovali tak, že eh, teď položí do otázky další kolegové a potom eh, dáme odpověď na všechny, protože nemáme příliš mnoho času, takže bude pokračovat Elizabeth Kastinger. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře. Um, děkujeme za možnost tedy projednat naše, eh, vaše priority. Já bych měla konkrétní otázku k velice důležitému eh, balíčku tomu mm, běhu eh, cirkulární ekonomiky. Eh, mm, se nyní zabýváme intenzivně s pozměňovacími návrhy a dalšími možnosti, abychom se dostali ke skutečné udržitelnosti v Evropě a nyní je návrh komise te, přijetí takzvaného množstevního kritéria u eh, odpadů z domácnosti A mě by zajímal váš postoj, do jaké míry ty masivní změny mezi soukromým a veřejným sektorem, eh, zda byste s tím tedy eventuálně souhlasili. Další otázka se týká plítvání potravinami. Máme iniciativní zprávu, kterou plánuje Evropský parlament. To je, téma je důležitou součástí, je to velká šance ehm, ehm, mm, řešení v rámci cirkulární ekonomiky, jak se stavíte k tomu systému, který je už ehm, ve Francii, aby se týče povinností, tedy um, Podniku Viděl byste možnost, aby to bylo v Evropě. Jak byste posuzoval um, různé no, distribuce charitáva a podobně? Další otázka k cirkulární ekonomice, k balíčku. Um, se bude týkat také podpory mm, Obvykle se tedy eh, podporují jenom skládky. Dovedete si představit, eh, což tedy nechceme, dovedete si představit ambiciozní eh, plány, aby, aby, toto, aby skončila tato podpora? Tanto ministro, la ringrazio anch'io della presenza e le voglio fare fin... Eh, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste přišel eh, na toto jednání a blahopřeji vám k práci a přeji, a přeji hodně úspěchů práci, kterou budeme všichni uskutečňovat. Hovořil jste o velmi zajímavých tématech, e, e, o velmi zajímavých tématech, e, hovořil jste o jednání o klimatu a moji kolegové mají prioritu podobnou jako vy. A já chci začít, já chci hovořit o jiné věci na začátku svého vystoupení jste hovořil o problémech, které má Evropská unie, o migrační krizi, o bezpečnostních otázkách. To jsou zásadní otázky pro mě a pro všechny, ale dalším významným tématem pro mě i pro další je krize věrohodnosti Evropské unie. A je třeba najít nějaký způsob, jak dát nový impuls Evropě jak jí dobít baterky, jak jste říkal, a abychom mohli předložit konkrétní výsledky. A já bych jeden takový výsledek navrhovala a tím je balíček cyklického hospodářství. Nejsem eh, z Asterixu, a nevím, zda tenhle ten balíček je eh, zázračný nebo ne. Každopádně je to eh, průřezové řešení v tom smyslu, že eh, hospodářství může vyt, si může dovolit vytvářet pracovní místa, že se zajistí udržitelnost a udržitelný růst takže má spoustu pozitivních prvků. Samozřejmě se musíme podívat na tento návrh důkladně. A byl bych rád, kdybychom ujasnili některé věci v tomto smyslu. Ale eh, myslím si, že Evropský parlament s obrovským úsilím na tomto eh, pracuje a my jsme eh, schválili už i další, efektivně další eh, na, předpisy týkající se například emisí. A teď budeme velmi aktivně pracovat na tom balíčku cyklického hospodářství a budeme spolupracovat s radou. Byla bych ráda, kdyby hodně dobře fungoval trialog právě proto, abychom mohli pokročit. Pan Bart, prosím. Já jsem eh, ještě poslouchal předlumočení z italštiny. Eh, vítejte, pane ministře. Eh, já jsem chtěl zeptat na hormonální disruptory. Víte, že je to velký problém. Různé zprávy OSN a VHO ukázaly, že tyto disruptory vedou k důležitým nemocem, k problémům s plodností, s rakovině a tak dále. Víte, že komise měla přijít eh, s kritérií už do konce roku 2013, nestalo se to. Máme tady eh, právní věc, eh, kterou podalo Švédsko a kterou poda, podpořil Evropský parlament i eh, rada a eh, žaloba na komisi, aby se eh, pohla, aby před, předložila komise. Nakonec to tady učinila v červnu tohoto roku. Ty návrhy jsou problematické. Za prvé, protože ta kritéria jsou tak přísná, že virtuálně prakticky jenom lze uznat jenom jednu substanci jako endokrinní disruptor a za druhé je tam významný problém, že komise překročila svůj pravomoc a, legislativu o pesticidech z roku 2009 se tím pokouší obejít. Asi by vás zajímalo, že právní služba parlamentu minulý týden došla k závěru, že tomu tak opravdu je a že komise opravdu překročila svoje pravomoci. Máme tedy dva problémy. Jeden je obsahový a druhý se týká institucionálního základu. A asi e, víte, že tohle bude Rada ministrů životního prostředí projednávat v červenci, ale jak se slovenské předsednictví postaví, bude jednat společně s parlamentem proti této dvojité provokaci Evropské komise? Děkuji. Děkuji, pan Selimovič. Děkuji vám a děkuji vám, pane ministře, že nám dáváte příležitost položit otázky. Mám tři první řadě bych se chtěl zeptat na ambice slovenského předsednictví, pokud jde o cyklické hospodářství a především eh, revizi eh, směrnice o odpadech. Jak chcete dokončit eh, diskusy včas? A další se týká energetické politiky vaší vlastní země. Pokud jde o politická řešení, tak evropská závislost je trochu vyšší, než je průměr Evropské unie. To to není tak nebezpečné, ale když e, hovoříme o zdrojích plynu a ropy, které nemá eh, Slovensko, tak eh, je tam situace horší. Slovensko Eh, do, velmi závisí na Rusku, pokud jde o dlouhodobé, eh, jsou, pokud jde o dlouhodobé dodávky ropy, jde o dalších 15 let a zároveň um, nukleární jaderná energie. V tomto smyslu v roce 2009 Slovensko uzavřelo dohodu také s Ruskem. Takže mám dvě otázky na vás. Jaké další kroky chce, Rus, chce Slovensko Slovensko dělat, aby méně záviselo na Rusku. V tomto smyslu vím, že něco už se udělalo, pokud jde o e, francouzské společnosti a plyn, ale eh, vzhledem k tomu, se, eh, ale chci se zeptat, jaké další kroky přijmete proto, aby se snížila vaše za energetická závislost na Rusku. Děkuji vám. Děkuji. Pan Zorino, prosím. Eh, děkuji vám. Já jsem si velmi pozorně přečetl program eh, předsednictví, eh, především pokud jde o životní prostředí a velmi mě zajímá váš závazek týkající se jaderné bezpečnosti. To je pro Evropu velmi závažný problém který se týká členských států, protože teď se transponuje směrnice o, Euratomu. A e, e, jsou elektrárny, které pracují daleko déle, než se e, předpokládalo, že budou a přesahují svou životnost, což je podstatný risk je třeba investovat 250 miliard euro do nápravy do roku 2050. A ta, tyto peníze ale je třeba někde najíst, pro, najít, protože eh, v rozpočtu Evropské unie nejsou. Takže eh, se ptám, jaké praktické implikace to bude mít do, eh, na jadernou bezpečnost. Já jsem z Portugalska 100 kilometrů od španělsko-portugalské hranice je jaderná elektrárna, která funguje už mnoho let. Takže mě to opravdu zajímá. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Jste v jednom z nejtěžších výborů, je to velmi obsáhlá agenda a zasedají zde poslanci, kteří mají upřímný a velký zájem o ochranu životního prostředí v zemích Evropské unie. Už jste dostal většinu otázek a já mám tedy jedno téma. Chci se zeptat na automobilový průmysl, kde Evropský parlament v souvislosti s emisními skandály eh, některých výrobců se opakovaně zabýval eh, otázkou eh, optimalizace eh, tohoto průmyslu. Je zde otázka průmyslové výroby samozřejmě, týká se to naší země a Eh, zemí Vyšegradu také. Optimalizace tohoto sektoru a ochrana životního prostředí podle více odborníků vyžaduje komplexnější přístup nejenom omezování emisí. Týká se to omezení užívání těžkých kovů, například olova. V současné době existují výjimky, například týkající se obsahu olova v bateriích a e, do konce roku 2016, tedy do konce našeho předsednictví, se má přehodnotit a proto se tedy ptám, jak se předsednictví mé země a vy, pane ministře, postavíte k přehodnocování této výjimky. Jak Eh, to budete řešit. Děkuji. Děkuji vám, pan Li. Pane předsedo, eh, děkuji. Eh, pane ministře, mám dvě krátké otázky. Jedna se týká toho, co řekl kolega Demis Marker směrnice na ochranu přírody. I to, tady jsme byli zklamáni, Ehm, tím předcházejícím předsednictvím, jak to bylo ehm, prosazováno nebo ne. Já bych měla konkrétní otázku, co chcete v rámci eh, svého předsednictví, ehm, co usilujete, eh, zda povedete tu eh, líbenou konferenci v červnu a zda komisi Eh, donutíte, aby nerevidovala tu změnu ochrany přírody. Eh, další otázka, vy jste eh, to také krátce zmínil na úvod. Existující plán EU k implementaci směrnice um, o ochraně druhu a boj proti legálnímu obchodu TO. Eh, s divokými zvířaty eh, bude, eh, nebo mm, jsou proto nutná, nutné nové, nová zákony, podobně jako v americký zákon a jaký je postoj předsednictví v této věci. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím si, že žádné další otázky od, kolegů nejsou, takže vám dávám slovo, abyste odpověděl. Děkuji vám. Děkuji za všechny otázky, bylo jich nespočet. Pokusím se odpovědět, doufám na všechny, i když ne každému zvlášť protože některé otázky se prolínaly, některé okruhy se prolínaly, takže e, to zkusím nějak schrnout. Někteří se ptali, e, na samozřejmě velmi aktuální téma, otázku ratifikace pařížské dohody. Ratifikace ze strany Evropské unie bude klíčovým krokem ve snaze Evropské unie rychlý vstup v platnost efektivního výkonu. Rada dostala návrh na notifikaci 10. června, začala jednat. My si plně uvědomujeme význam této otázky, co se týká mezinárodního kontextu. Proto já a můj tým v rámci Rady intenzivně pracujeme na tom, abychom tuto ratifikaci, aby se nám ji podařilo uzavřít co nejdříve. Je třeba si uvědomit, že my jako předsednictví se můžeme snažit a děláme na tom, abychom, eh, abychom tu ratifikaci uzavřeli na úrovni Evropské unie, Mm, mezi 28 členskými státy mají samozřejmě členské státy interní procesy, do kterých my s naší pozice nemůžeme a neumíme zasahovat. Já budu mluvit jenom za nás. Slovenská republika zintenzivněla proces. Děláme na tom, abychom velice rychle uměli ratifikovat tuto dohodu. A samozřejmě děláme na tom, aby na úrovni Evropské unie byla tato ratifikace ještě před Marrakešem. Samozřejmě oceňujem, oceňuji snahu Evropského parlamentu na neurychlení přípravy této ratifikace, když vím, že dnes jste měli zasedání a schválili jste e, pozici, takže parlament je připraven, aby ta ratifikace mohla proběhnout. A vězte, že jako předsednictví to bere velmi vážně. Vlastně kvůli eh, vašemu dnešnímu hlasování jsme posunuli jednání pracovní skupiny Rady z mm, příštího týdne na dnešek. Zítra bychom měli mm, skutečně další jednání na nižší úrovni, eh, úrovni koreperu, abychom dosáhli takové dohody, abychom věděli, abychom uměli tuto ratifikaci na úrovni rady dokončit. To znamená, že předsednictvo, já, eh, předsednictví a já sám Děláme všechno, abychom nejpozději na další radě dokázali tuto dohodu ratifikovat, abychom nezaostali, protože my si uvědomujeme to, že pozice Evropské unie v tomto procesu, Evropská unie nemůže ztratit tu svoji pozici v tomto procesu. Takže je to naše nejvyšší priorita, abychom tuto věc dotáhli dokonce, abychom ratifikovali tu pařížskou dohodu. Na půdě rady uděláme všechno pro to, aby tato smlouva byla ratifikována Evropskou unii. Tady byla další otázka. Každý návrh, s kterým přijde Evropský parlament, je pro radu Evropské unie. Pro mě osobně velmi relevantní, včetně zvýšení eh, kvót pro ohrožené eh, sektory, jako je carbon leakage. Samozřejmě budeme se touto problematikou nadále zabývat, abychom to mm, dokázali dotáhnout do konce. Co se týče Eh, se omlouvám, nevím, kdo se na to ptal, to bylo, šlo příliš rychle, jako pan Bíze, myslím. To je historická klimatická dohoda, které jsme dosáhli na COP21 v Paříži. Eh, důležitým motorem jednání s ICAO s cílem dosáhnout globálního opatření pro emise mezinárodní letecké dopravy. Samozřejmě slovenské předsednictví bude pokračovat v koordinaci příprav jednotné pozice Evropské unie s ohledem na globální jednotné opatření pod válným schromážděním. Tato práce je v gestci ministerstva dopravy. Naším cílem v Montrealu bude dosáhnout dobré dohody, která bude konsistentní s světovými mm, klimatickými cíly a která zabrání narušení hospodářské soutěže. Byl tady návrh, abychom to, to je sice spíš otázka dopravy, ale aby ministerstvo životního prostředí se do toho zapojilo, takže účast bude i z experty e, ze životního prostředí, abychom posílili environmentální integritu v této věci. Dále byla otázka na cirkulární ekonomiku, potr, eh, eh, odpad potravinu, potravinový odpad. Mm, od, potravinový odpad je významným prvkem cirkulární ekonomiky. Všechny členské státy souhlasily se snížením potravinového odpadu o polovinu do roku 2030 v kontextu trvale udržitelných cílů agendy 2030. Takže cíl máme Otázkou zůstává, jak budeme sledovat náš pokrok v tomto směru. Součástí akčního plánu pro oběhové hospodářství je příprava metodiky ze strany Evropské komise, která bude samozřejmě předmětem diskusí členských zemí. Jak tedy budeme postupovat v této otázce? Gerbrandy se ptal na zelenou ekonomiku. Jak tedy budeme postupovat dál v tomto směru? Jaké kroky podnikneme? Dělali jsme jeden významný krok, co se týče našeho předsednictví, že jsme zorganizovali v Bratislavě konferenci, která byla, myslím, velmi úspěšná a která může začít cestu, po které bude možné jít, jít dál. Ta konference nám ukázala, že není jiné cesty, že tu ekonomiku, která teď funguje, nemůžeme takto dále udržet. Musíme přejít dál takzvanou zelenou ekonomiku, musíme vzít v úvahu, že tato planeta má svoje limity. Pokud to nevezmeme v úvahu, tak budeme potřebovat pět, šest dalších planet, abychom dokázali přežít. Takže není jiné cesty. Je to příležitost pro udržitelný růst. My chceme jít dále touto cestou, chceme začít na té konferenci nějaký proces. Ten proces je pomalý, průběžný. Nejde to ze dne na den. Musí spolupracovat instituce, musí spolupracovat ekonomický hospodářský sektor, soukromý sektor se státním sektorem. Musí mezi sebou spolupracovat instituce, města, obce. Je to celý systém. To velký systém přechodu, transformace neproběhne ze dne na den. Ale pokrok je vidět a je důležité, že na těchto fórech, jako na tato konference, je možnost vyměnit si názory, inspirovat se navzájem, jak tedy jít dále po té cestě. To zelené hospodářství každopádně přináší benefity i ekonomické. Když se, jak řekl pan Gerbrandy, se na to dívá jako na něco neefektivního, tak je to cesta, je to úkol pro nás, abychom přesvědčili společnost, lidi, že eh, a průmysl, že toto je jediná cesta, kterou můžeme do budoucna jít. Byla tady otázka na endokrinní disruptory, to je vážné téma, jejich vliv na naše zdraví, zdraví našich dětí, ochrana lidí životního prostředí před působením endokrinních disruptorů je pro nás velmi důležitá, já pro mě osobně i pro naše předsednictví. Jak jsme uvedli v sedmém environmentálním programu Unie přijatem listopadu 2013 ochrana před endokrinními disruptory zůstane s jednou z priorit eh, dalšího rozvoje EU eh, a legislativy o chemických látkách. Jsem eh, rád v této souvislosti, že komise přijala 15. června po urgencích strany Rady a parlamentu návrh právních aktů, Eh, kde se stanoví předpoklady pro identifikaci endokrinních disruptorů. Ještě to nebylo předložené radě ani parlamentu, jsou předmětem diskusí, konsultací na úrovni expertů členských zemí v rámci komitologie rada plně uplatní své právo přeskoumat oba návrhy, jakmile jak komise předloží. Co se týká biodiverzity, otázky hodně směrnic ochrany ochraně přírody, tak já plně souhlasím e, s panem Denis Markenem, že nejdůležitější je zaměřit se na zlepšení implementace platné legislativy, což potvrdili i předcházející hodnocení na úrovni Evropské unie, včetně střednědobé hodnocení strategie Evropské unie pro biodiverzitu do roku 2020. Máme společné ambiciozní cíle v této oblasti do roku 2020. Ehm, dosavadní plnění není úplně ideální, takže je třeba se soustředit naše úsilí tímto směrem a věřím, že důsledná no, implementací existující legislativy se nám podaří tyto cíle naplnit. Samozřejmě čekáme na to, kdy komise předloží tu zprávu. Plánujeme, zvažujeme možnost zorganizovat tu konferenci na téma implementace směrnic návaznosti na plánové zveřejnění výsledků hodnocení ze strany komise. Já si myslím, že ta zpráva by měla být zveřejněná a je možné, že mm, zorganizování ten, té konference dopomůže k tomu, aby se zveřejnili eh, ta hodnocení. Co se týká COPu 17 CITES, co bude v Johannesburgu. Co se týče eh, CITES eh, eh, ní v Johannesburgu, tak obchodování s ohroženými druhy představuje vážný problém, to všichni víme. Je to výnosný obchod, jeden z nejvýnosnějších nezákonných obchodů. V současnosti má vliv i na bezpečnostní situaci s propojením na mezinárodní terorismus, proto si to vyžaduje přijetí adekvátních politických opatření této souvislosti bych rád ta, eh, řekl i to, že slovenské předsednictví eh, v listopadu 2016 v Bratislavě proběhne mezinárodní odborná konference relevantních orgánů zaměřených na odhalování této, mm, tohoto typu kriminality. Kromě toho závěry rady z eh, června tohoto roku Eh, reflektují vedené priority a dává do popředí přijetí opatření, jejichž výsledkem bude zefektivnění zlepšení situace v boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy na všech třech úrovních, to znamená na národní, je evropské i mezinárodní. Váš oceňuji důraz skladený na opatření směřující ke zlepšení spolupráce mezi všemi článkami články institucí, které zabezpečují efektivní vymáhání Eh, v současnosti probíhají přípravy naší společné pozice, společné pozice Evropské unie na nadcházející roková jednání eh, té konference smluvní stran CITES, kde bude vynutitelnost práva jednou velmi důleži, jedným velmi důležitým tématem. Eh, za důležité považuji zlepšení transparentnosti a zodpovědnosti v rámci dohody CITES a zabezpečení toho, zajištění toho, aby se odsouhlasily hodné postupy, které by odrážely nové postavení Evropské unie jako e, smluvní strany úmluvy. Věřím, že v tomto duchu Rada co nejdříve přijme mm, pozici mm, na nadcházející jednání v Johannesburgu. Co se týká otázky pana Ejkuta. Co se týče otázky na ratifikaci mm, Radě Evropské unie, naší velkou snahou je, abychom tuto dohodu dosáhli, abychom dosáhli koncensu. Teď by bylo předčasné, nebo spekulace by byla eh, říct, jakým způsobem se to nakonec dokončí, ale v každém případě chceme diskutovat Eh, na politické úrovni, tak abychom dosáhli konsensus. To je, to je naše priorita. A o to budeme usilovat. Já doufám a věřím, že tato problematika nebo ta zodpovědnost nás všech, každé členské země, bude taková, no ta úroveň té odpovědnosti bude taková, že kompromis a konsensus eh, k dohodě najdeme a bude to schváleno, tento návrh. Teď. Paní poslankyně Beňová, děkuji pěkně. Paní eh, poslankyně Beňová, děkuji za otázku. Automobilový průmysl je velmi důležitý eh, odvětvím ekonomiky nejenom v zemích V4, ale celé Evropské unie. Současně Eh, to navazují a jsou na tom závislé další obdětví těžkého průmyslu, hutnictví, strojírenský, těžební. Z hlediska ochrany životního prostředí je nutná úzká spolupráce mezi těmito odvětvími. V rámci automobilového průmyslu se nyní zaměřujeme na snížení závislosti na fosilních palivech, tady je zmíněna elektromobilita, podpora aut na vodíkový pohon. Evropská komise má za úkol pravidelně vyhodnocovat uplatňování výjimek pro používání olova. To stále vyhodnocuje ten způsob vyhlašování výjimek použití olova. V pravidelných intervalech uskutečňuje více veřejných publikací a na základě poznatku připraví legislativní návrh. Pokud by byl takový návrh předložení během slovenského předsednictví Rady Evropské unie, jsme připraveni se tím zabývat ve smyslu kompetencí e, za účelem prosazení dalšího e, e další ochrany spotřebitele životního prostředí. Co se týče cirkulární ekonomiky, odpadového balíčku. Vnímám pozitivně to, že návrh komise zhodně různé podmínky v jednotlivých členských zemích, přitom ale stanoví společný cíl na Evropské unie. To by, tak to by to mělo fungovat a tak by to mělo fungovat i v případě skládek. Slovensko přijalo nový zákon a nyní to aplikujeme v praxi ehm, s cílem zlepšit recyklaci a separaci odpadů, tak věřím, že všechny členské státy musí přijmout to opatření na národní úrovni, nebudou směřovat jednak k přechodu na oběhovou ekonomiku a tím pádem k přechodu na zelenou ekonomiku. Co se týká toho legislativního balíčku, tak Rada intenzivně pracuje od začátku roku, na tom balíčku 2016, holandské předsednictví tomu věnovalo velkou pozornost. My v tom chceme pokračovat s cílem dosáhnout mm, mm pojednání s Evropským parlamentem bylo možné bez diskusy s Evropským parlamentem. Vnímám to také jako úkol pro další předsednictví. Um, tím jsem, myslím, vyčerpal všechny otázky, takže vám děkuji. Doufám, že jsme nic nepřehlédli v tom spěchu, takže děkuji za vaši trpělivost. Thank you very much. If you listen from, uh... Děkuji vám. Jak jste slyšel eh, z úst kolegů, eh, vnímá se, eh, věnuje se velká pozornost ratifikaci pařížské dohody a jak víte, po na našem eh, výboru čekáme eh, na stanovisko rady a musím připomenout, že příští týden máme plenární zasedání. A potom, pokud před začátkem eh, zasedání plenární zasedání dosáhneme pozitivní, dostaneme tedy konsenzus rady, tak můžeme hlasovat o ratifikaci a budeme připraveni na Marrakeš včas. V opačném případě to bude na plánním zasedání v říjnu. A nestihneme to. Takže se to musí udělat i jeden měsíc před eh, zasedání v Marrakeši. Každopádně vám eh, děkuji. Uzavírám jednání a uvidíme se příště.